dostáváme ke zprávě paní Gardiny, mechanismus civilní ochrany a já nyní dávám slovo paní Gardiny na čtyři minuty v její funkci zpravodajky. Prosím. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že pro nás, pro všechny, kteří jsme intenzivně pracovali na tomto dokumentu, dnes nastal důležitý den. Vedli jsme velice dlouhá vyjednávání a dnes eh, tedy budeme hlasovat o tom novém mechanismu civilní ochrany. Je to malý krůček, ale důležitý krok na cestě směrem k bezpečné Evropě, k bezpečnému světu. Nejdříve bych chtěla poděkovat chci poděkovat celému parlamentu, všem kolegům, kteří konstruktivně přispěli eh, do, k naší práci od samého počátku. Myslím si, že parlament opětovně ukázal, že je tou institucí, která pracuje nejblíže občanovi. Víme, že občané momentálně nezažívají Evropu příliš pozitivně, zejména v určitých oblastech. Ale existují zde velká pole, na kterých Evropa může být činná, kde může pracovat a ukázat občanovi, že je mu blízko, že Evropa je jeho přítelem. A myslím si, že dnes píšeme pozitivní kapitolu této historie pomocí solidarity, na kterou jsme se zaměřili, pomocí naší zprávy tohoto dokumentu, nového mechanismu, který zásadně mění filozofii civilní ochrany a ochrany před katastrofami. My nyní říkáme občanovi, Evropa na vás myslí, Evropa vás podporuje. Myslím si, že tímto jsme otevřeli cestu dialogu se všemi evropskými občany a národy. Během trialogu jsem měla, jsem se mohla opírat o velice semknutý postoj Evropského parlamentu a e, takto se mi podařilo vlastně si zachovat postoj parlamentu v rámci vyjednávání. A rovněž bych chtěla poděkat, poděkovat paní komisařce Georgievě Ona dobře ví, jak vyjednávání probíhala a ona také ví, jak eh, to vypadá přímo na místě, když dojde k katastrofě, eh, jak strašné to je pro jednotlivé rodiny, pro jednotlivé občany, veškeré ty lidské katastrofy, která se odehrávají a ke katastrofám dochází čím dál tím častěji. A jedná se o čím dál tím závažnější katastrofy. A kdo něco takového prožije přímo na místě, ten je schopen tuto emoci zprostředkovat dalším lidem. A ten také zažívá, kolik lidskosti se odehrává přímo e, v lokalitách, kde dojde ke katastrofám. Nám jde tedy o prevenci katastrof, o mechanismus, který ochrání obyvatele, tak aby je katastrofa nezasáhla, pokud k ní dojde. A pokud je, e, ke katastrofě dojde a občany zasáhne, tak se snažíme ten záchcach co nejvíce omezit. Potřebujeme tedy prevenci, kulturu prevence katastrof. Potřebujeme dobré plánování rizik, dobré hodnocení rizik. A rovněž je důležité, abychom dobrovolně uskupovali finanční prostředky, které jsou předělovány v rámci tohoto mechanismu. Je zde celá řada technických detailů, o kterých bych se mohla zmínit, ale ráda bych pouze ještě zdůraznila, že jsme se snažili eh, překonat eh, jisté pochyby členských zemí. Pro nás eh, byla důležitá solidarita a subsidiarita Toto vše máme v dokumentu zakotveno, takže já děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Gardíny a nyní za komisi má slovo paní komisařka Georgieva. President. Děkuji, pane předsedo. Hned na začátku bych chtěla poděkovat paní Gardine a všem členům Evropského parlamentu, kteří pracovali neúnavně po celou řadu let, aby eh, vytvořili právní předpisy, které se vám dnes předkládají. Rozhodnutí, které přijmete, se týká zajištění lepší ochrany pro naše občany a pro naše ekonomiky. Je to jasný Eh, jasně potřebné v době, kdy jsou stále častější nejrůznější katastrofy. Je to naše schopnost eh, poskytnout lepší pomoc obětem takových katastrof. Vy si uvědomujete, že eh, za posledních deset let jsme byli svědky velice jasného zvýšení četnosti i intenzity různých přírodních katastrof v Evropě. Za deset let 100 tisíc eh, našich eh, občanů eh, se stalo oběťmi někdy záplav, někdy zimních vychřic a podobně. Také takovéto přírodní katastrofy výrazně ovlivnily naše ekonomiky, kdy stále narůstaly finanční ztráty, které způsobily. To je zkušenost, která se projevuje v celém světě. Za poslední tři roky eh, poprvé v lidských dějinách eh, máme škody, které eh, překračují 100 miliard dolarů ročně. A přitom to je pouze zlomek všech těch škod, protože my tady vlastně vyjadřujeme pouze pojištěné škody a nikoli škody celkově vzato. Zde v Evropě záplavy v létě ve střední Evropě způsobily přes 12 miliard škod. V Německu to byl největší škody vůbec. Ani jeden den nesmíme eh, promeškat eh, v této oblasti eh, v našem úsilí a proto se snažíme vytvořit velice dobrý systém zvládání katastrof pro Evropu. Eh, systém, který se zaměří na připravenost a prevenci a který také eh, umožní koordinovanou reakci na vše, na co je možné se připravit. Poprvé v evropských dějinách naše členské státy eh, přijímají závazky vyplývající z práva v oblasti prevence. Vytváříme dobrovolný půl eh, odborníků a eh, dalších prostředků, které je možné okamžitě využít, když eh, některé z našich oblastí poskytnou takovéto katastrofy. Je to reakce na apel, který vzešel z vašeho parlamentu. Já jsem se přesvědčila mnohokrát, že potřebujeme aby Evropa jednala jako jeden muž tváří v tvář takovým katastrofám. Evropské kapacity reakcí na katastrof eh, mnohokrát prokázaly, že je potřeba mít takovéto právní předpisy. Eh, potřebujeme postup ze zdola nahoru, postup, který se opírá o dobrovolné příspěvky členských států do takového půlu a který respektuje princip subsidiarity. Na závěr ještě chci říci, že e, právě před pár týdny ve Filipínách jsem na vlastní oči viděla, co to znamená mít Evropu, která reaguje jako jeden celek. Jsem velice hrdá, že jsme toho dosáhli. V budoucnu e, aplikování takových právních předpisů bude potřebovat opět vaši podporu a já na ní spolehám. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní komisařce Georgievě. A nyní budou mít slovo zpravodajové. Pan kolega Pašku zde není, takže kolegyně Strifler. Děkuji, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Návrh rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany EU posiluje stávající systém evropské spolupráce v této oblasti. Měli bychom efektivněji a rychleji reagovat na eh, katastrofy a zlepšit přípravu Letos se většina civilní ochrany EU dělá mimo EU, a to především v rozvojových zemí, které nepřiměřeně trpí živelnými pohromami, které jsou hrozné a stále častější. 70 rozpočtového přídělu ale půjde na civilní ochranu uvnitř Evropské unie, pouze 30 na činnost mimo EU a e, mě mrzí, že ta dosažená dohoda ohledně rozdělení finančního přidělu není konzistentní se skutečným stavem, neodpovídá skutečnému stavu a naší vůli předcházet živelným pohromám v rozvojových zemích. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní kolegyně a nyní má slovo kolega Stavrakakis. Děkuji vám. Mechanismus civilní ochrany má určitě přidanou hodnotu a je projevem viditelné praktické solidarity, která je pro občany EU důležitá. Jedná se například o reakci Evropské unie na zemětřesení, eh, které proběhlo v roce 2009. Ale eh, samozřejmě ten mechanismus civilní ochrany je i velkou úlevou v případě živelné pohromy, eh, jako byl nedávný hurikán na Filipínách. Předcházení pohromám je samozřejmě vždy levnější než reakce eh, až po katastrofě. A tímto směrem bychom se měli ubírat. Určitě bude užitečná výměna osvědčených postupů a vše, co zlepší eh, tedy eh, řešení škod. Bohužel ten rozpočtový příděl není vysoký, jenom 368 milionů eur oproti 513 to není moc. Eh, parlament chápe racionalizaci, a, ale myslíme si, že je skutečně třeba eh, vzhledem k těm omezeným prostředkům maximalizovat eh, účinnost toho finančního přídělu a zajišťovat synergii a vzájemné se doplňování s dalšími zdroji Unie. Děkuji. Děkuji pane kolegovi Stafrakakisovi, dámy a pánové, milí kolegové, my jsme začali velice přesně. A proto eh, bych byl nakloněn tomu, že uděláme kompromis, eh, protože někteří ze zpravodajů, kteří zde nebyli, se dostavili, pan Pašku se dostavil, takže já mu nabídnu možnost, aby ještě eh, pohovořil. Pane Pašku, přejete si vystoupit? Mechanismus civilní ochrany sehrává klíčovou úlohu v oblasti nástrojů solidarity, kdy Evropa se snaží reagovat na krizové situace. Eh, výbor AFET eh, tady se věnuje těmto eh, principům a podporuje obecný přístup, který znamená, že současný systém ad hoc bude přeměněn na dobře naplánovaný preventivní program, který umožní zapojení členských států do této civilní ochrany. Vítáme tedy zaměření na prevenci a na připravenost. Zdůrazňujeme důležitost sdíleného plánování také je třeba jasně aplikovat klauzuly o solidaritě. To je jasně zdůrazněno v naší zprávě, o které dnes diskutujeme. Velice důležité ve stanovisku AFET je potřeba dosáhnout adekvátní rovnováhy mezi důležitostí rychlé reakce na jedné straně a konzistentnosti našich vnějších vztahů na druhé straně. A také se velice vážíme konstruktivního eh, přístupu a také eh, podpory komisařky Georgievy. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Pašku. Pan kolega Vlasák zde není. Tímto tedy jsme uzavřeli vyjádření jednotlivých výborů a zahajujeme řečníky za jednotlivé frakce. Jako první má slovo pan Zéber na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Co se týče mechanismu civilní obrany, tak na tomto mohou občané velice dobře vidět přidanou hodnotu Evropy, protože vždy, když dojde k nějaké krizi, občané potřebují pomoc. A tady je důležité, aby Evropa dostala konkrétní tvář a aby společně členskými státy pomáhala. Pro nás na frakci bylo důležité, aby ta původní kompetence, či aby tam zůstal ten závazek členských států v tom smyslu, že nejdříve jsou odpovědní oni, ty člány, pokud, státy, pokud na jejich státním území dojde ke katastrofám. Ale navzdory tomu vždy existují situace, které jsou většího rozměru a které jsou, kde je důležité, abychom skutečně reagovali společně. A my jsme již udělali v Evropě skutečnosti s touto spoluprácí, s touto lepší koordinací a je třeba, abychom na ně navázali. A nyní je nutné eh, poskytnout další krok, to znamená poskytnout finanční prostředky. Nyní máme více než 300 milionů eur, které jsou dány dány k dispozici a máme tady rozdělení 70-30 eh, mezi eh, krizemi uvnitř EU a mimo EU a myslím, že toto rozdělení je smysluplné. Dále důležité se poučit ze zkušeností, které jsme doposud učinili a kde se prokázalo, ukázalo, že skutečně je tady velká přidaná eh, hodnota, pokud Evropa dokáže pomoci rychle a pomoci členským státům. Systém modulů, který jsme vytvořili, je podle mne smysluplný, protože zde mohou členské státy jasně říci, toto je má oblast, které já speciálně rozumím, zde dám k dispozici své prostředky, ale koordinace by skutečně měla potom eh, probíhat v evropské úrovně centrálně. Důležité je, že členský stát si sám může rozhodnout, zda eh, skutečně spustí eh, to použití těch modulů a tím jsme vlastně dokázali Eh, jak si eh, skutečně se vypořádat s veškerými nějakými těmi eh, obavami, že by zde nebylo do subsidiarity. A myslím si, že celá věc dobře funguje, jak jsme již si mohli prokázat na Filipínách. Děkuji a nyní má slovo Edith Estrela. Paní předsedající, já bych začala tím, že poděkuji paní zpravodajce Evropské unii a také chci poděkovat irskému a litevskému předsednictví, kteří se skutečně velice snažili o to, aby byl a tato dohoda možná. A nyní od ledna již budeme moci mít nové právní předpisy, které vstoupí v platnost. Četnost katastrof se zvýšila, škody eh, jsou opravdu velmi vysoké, ročně je to 0,25 světového HDP. V posledních 20 letech eh, katastrofy, ke kterém došlo v Evropě, postihly více než 90 tisíc osob. Škody by byly vyšší více než 29 milionů a Ekonomické ztráty lze vyčíslit na 211 miliard eur. To je číslo, které si zaslouží naši pozornost. Já tady se hovořilo o té poslední dramatické katastrofě, ke které došlo na Filipínách. Toto navýšení eh, četnosti a závažnosti katastrof na světové úrovni by eh, samozřejmě vyplývá z části z klimatických změn a proto je důležité, abychom se zaměřili na prevenční politiky, politiky prevence. E, Lisabonská stauta má doložku o solidaritě, která vytváří povinnost členských států, aby si navzájem pomáhali, pokud dojde k přírodní katastrofě či ke katastrofě způsobené člověkem a týká se to jak e, katastrof uvnitř EU, tak mimo EU. Dohoda, kterou, ke které jsme dospěli s radou, se velmi liší od původního návrhu komise, který byl mnohem ambicioznější. A také se velmi liší od toho, co bylo postojem výboru ENVY Evropského parlamentu. A proto tedy ten konečný výsledek je daleko od toho, co bychom si přáli. Na druhou stranu je to to, co bylo možné v rámci těch limitací, které máme. Máme v rámci toho, že rada si nebyla jednotná, Eh, rada nám stěžovala vyjednávání a ne, její cíle nebyly příliš ambiciozní. Je důležité, abychom tedy přesto měli pomoc, která nebude příliš následná, abychom měli efektivní pomoc, abychom rychle, efektivně reagovali na katastrofy jakožto EU. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Taylor. Děkuji. Mechanismus civilní ochrany Unie má koordinovat eh, pomoc mezi členskými státy v reakci na živelné pohromy, když členský stát eh, prostě nezvládá třeba eh, záplavy, zemětřesení nebo něco podobného, pošle se žádost do centra komise a to potom rozešle žádost o pomoc mezi ostatní členské státy a jejich mezinárodní organizace. Zatím naštěstí Spojené království nepotřebovalo takový systém, ale eh, dotazovalo se už na možnost využít eh, takový systém a samozřejmě se to může v budoucnu hodit. Eh, změny počasí, zvláště v mém regionu, zvýšené záplavy znamenají, že možná bohužel tento den není příliš daleko. Ve čt- minulý čtvrtek Houl, město, kde se nachází můj úřad, bylo zaplaveno. A samozřejmě je třeba se podílet i na mezinárodních humanitárních operacích, takže určitě je užitečné, že tento mechanismus bude koordinovat. Umožní i větší efektivitu a zabrání eh, chaosu v případě, kdy řada lidí se snaží dělat eh, více věcí najednou. Je třeba zlepšit připravenost a dobrovolně sdílet prostředky civilní ochrany a to určitě přispěje k lepší situaci EU v této oblasti. Objevily se různé problémy, ale v jednáních eh, jsme je vyřešili, kdy vlastně eh, ty úrovně financování jsou dostatečné a eh, členské státy také budou sdílet dokumenty o připravenosti. Členské státy se mohou i stáhnout z, těch, z toho dobrovolného sdílení, pokud mají nějakou akutní událost na vlastním území. A naše skupina s potěšením bude pro, tuto, pro tento text hlasovat. Děkuji vám a nyní paní Hasina za zelené. Hyvät kollegat, kiitoksia. Vážení kolegové, děkuji vám. Eh, děkuji paní Gardine za vynikající eh, práci zpravodajky a děkuji také dalším vyjednavačům v této věci. Eh, mechanismus civilní ochrany přináší eh, jasné zlepšení té dlouhé, dlouholeté spolupráci, která již existuje v této oblasti. Také věnuje velký důraz na prevenci a na připravenost v boji proti katastrofám. To vše můžeme vidět jako velice dobrou přípravu na změnu eh, podle z pojišťoven Došlo k velkému nárůstu eh, úhrady škod. Jsou tady záplavy, vychřice, velká horka, sucha a eh, bohužel to vše se stále, eh, pro, to vše stále probíhá častěji. Na severní Evropě nedávno proběhla velká vychřice, která přinesla také ztráty na životech. Dobrá příprava, dobrá připravenost na nápravu škod způsobené eh, katastrofami. To je velice důležité. Musíme také jasněji definovat rizika spojená s takovými katastrofami a snažit se jim předcházet. To je eh, obzvláště důležité například v oblasti chemického průmyslu, eh, také znečištění životního prostředí následkem katastrof. To všechno Eh, také je oblasti, která, eh, které je třeba se věnovat, neboť působí škody přes hranice. Velice dobře si vzpomínáme, jak v Maďarsku jedna taková nádrž s chemickými eh, látkami zaplavila obrovské území a vlastně takovou chemickou záplavou zničila mnoho vesnic. Je tedy lepší eh, připravenost velmi důležitá. V tomto konkrétním případě by prevence byla eh, velice důležitá. Není to samozřejmě pouze povinností záchranných týmů, je zapotřebí mít i další opatření. Děkuji. Děkuji a další řečník, paní Rozbach. Tak, formen, komisar. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Eh, tento mechanismus je zásadní pro reakci na mimořádné situace a humanitární katastrofy. Pro takovéto přehraniční problémy potřebujeme přeshraniční řešení, což znamená, že potřebujeme posílenou spolupráci mezi členskými zeměmi. Já pocházím z oblasti, která byla velmi postižena bouří a rovněž ze země, která má celou řadu bilaterálních dohod, které se týkají vzájemného využívání materiálu a záchranných týmů. Ochrana země je samozřejmě spíše národní záležitostí, a protože potřeby se různí od země k zemi, je třeba, aby zde existovaly speciální dohody. Pro nás jsou ty prostředky, které se budou Eh, vydávat eh, v příštích sedmi letech eh, příliš vysoké. Myslíme si, že ta opatření neodpovídají normálnímu trendu. Jednak sice děkuji mnohokrát za pomoc, ale ten rozpočet je příliš vysoký. Děkuji a nyní má slovo paní Sousa. Děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že tento text trošku eh, jak si se vzdálil od těch očekávání v oblasti prevence, protože nedosáhl toho, čeho bychom si bývali přáli, co bylo žádoucí. Je jasné, že ta dohoda, kterou zde máme, má celou řadu pozitivních aspektů, protože rozšiřuje oblast civilní ochrany eh, a netýká se to tedy pouze katastrof, které se týkají přímo lidských bytostí, ale týká se to také eh, oblasti, které se týkají majetku. Dále zde máme respekt zásady subsidiarity, to je dobré. To znamená tedy, že pouze pokud si členský stát vyžádá pomoc, tak bude možné, aby tento mechanismus se spustil. Tedy není to žádný mechanismus, který by se spouštěl automaticky proti vůli dotčeného členského státu a z tohoto hlediska je to důležitý nástroj solidarity. Ve skutečnosti ovšem jsme, e, vidíme, že skutečně narůstá velkým způsobem počet katastrof, říká se jim přírodní katastrofy, ale velmi souvisí s klimatickými změnami a s formou, jakým kapitalismus zachází se životním prostředím, jakožto predátor. A to má samozřejmě dopad na lidské bytosti. Ten kapitalismus je nenasytný. A je jasné, že pokud existují takovéto katastrofy, které dopadají na občany, tak je důležité, abychom tady měli reakci, která bude rychlá, efektivní, aby skutečně se rychle efektivně pomohlo eh, občanům, které katastrofa zasáhla. Já si myslím, že z tohoto dohodu, pohledu je ta dohoda krokem vpřed. My si přejeme, aby nebylo možné tento mechanismus použít pro vojenské účely. Na druhé straně si myslíme, že v oblasti prevence skutečně to nedosahuje našich cílů. Děkuji. Nyní má slovo pan Paška. Děkuji, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Nový mechanismus Unie v oblasti civilní ochrany, který do jednoho dokumentu slučuje dosávadní dva právní nástroje společenství, vytváří předpoklad po zjednodušení pravidel a mechanismus aktivace a poskytování pomoci Unie. Máme pohotovější reakci na mimořádné události, tím se zvýší účinnost zásahu Unie a Eh, budou se tak lépe zmírňovat a eliminovat následky katastrof. Členské státy vítají vytvoření střediska reakce na nouzové situace. Toto středisko bude fungovat nepřetržitě. Je třeba si však uvědomit, že jakákoliv pomoc, která přijde z Unie, bude sloužit jako doplňková intervence. Bude tedy podléhat řízení lokálních autorit, které mají právo organizovat život místního obyvatelstva v těchto mimořádných situacích. A to je, k tomu musíme jasně přizpůsobit organizaci naší práce. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. Ochrana před katastrofami podléhá stejně jako katastrofy regionálním orgánům. To znamená, že zde vítám ten návrh, že ta odpovědnost zůstane v rukou členských státech a pouze se zlepší koordinace na úrovni EU. Smysluplný je rovněž fokus na prevenci a rovněž efektivní plány pro řízení rizik, které se vyměňují. To je také dobré v rámci toho, aby se členské státy opučily. Pak se mi líbí ten modus, který bych si častěji přál pro Evropskou unii, že se navzájem poučujeme od sebe, že se není žádný tlak. Dále, když dojde souběžně k několika katastrofám, že je možné potřebu pokrýt, e, e, že je tedy možné lepšit lidské zdroje, které budou poskytovat členské státy. Pooling, to je osvědčené opatření, abychom snižovali náklady drahých nástrojů a zajištili stejnou úroveň efektivnosti. Já si pouze přeji, abychom takovýto mechanismus používali co možná nejméně často. Děkuji nyní François Grostet. Děkuji, paní předsedající. Ano, skutečně ty živelné katastrofy e, jsou stále častější ve světě a klimatický vývoj jenom to riziko zhoršuje pro další roky. Někdy jsou ty katastrofy lidského původu, někdy přírodního, ale vždy mají velké dopady ve Francii. Eh, zhruba 15 500 obětí a 30 miliard eur za 10 let. To jsou výsledky těchto živelných katastrof ve Francii. Evropský mechanismus civilní ochrany musí být každopádně zjednodušen, to už bylo opravdu naléhavé. Potřebujeme mechanismus, který bude ambicioznější, bude schopen rychleji reagovat, protože EU si nemůže dovolit po každé improvizovat. Eh, na počátku tady byl ze strany Rady eh, vůči tomu nepříznivý přístup a to je zcela nepochopitelné. Je, lepší, je třeba zajistit lepší koordinaci mezi členskými státy. No a konečně od Barnierovy zprávy z roku 2006 jsme opravdu čekali řadu let, než se podařilo konečně dosáhnout tohoto ambiciozního projektu. Ano, máme cen Centrum reakce pro naléhavé události. To bylo důležité pro posílení reaktivní schopnosti EU. Je to důležitý krok ke sdílení zdrojů a je to také konkrétní příklad, jak Evropa může přinést opravdovou přidanou hodnotu. Spolupráce v oblasti civilní ochrany se těší velké podpoře 82 evropských občanů se domnívá, že je třeba koordinovaná činnost, protože je efektivnější než izolované působení členských států. Takže to je eh, přístup pragmatický a ochranný ve prospěch občanů. Děkuji a nyní pan Tabajdi. F. Haristo, tisztelt Györgyeva biztos asszony. A mostani javaslat bizonyít... Děkuji, paní komisařko. Tento text ukazuje, že jsme se poučili ze smutných zkušeností v poslední době. My, Maďaré, jsme měli tu obrovskou tragédii s, tou kat- s katastrofou, která se týkala červeného kalu. V té nádrže to byla snad nejhorší průmyslová katastrofa. A v Rumunsku došlo k té katastrofě v oblasti e, zlatých dolů. To bylo také velmi závažné. Jde o to, abychom odstraňovali nedostatky. Souhlasím s tím, aby členské státy notifikovaly Evropské komisi, kolik kapacit mají k dispozici. Tím můžeme zlepšit naši spolupráci. Je důležité, abychom zřídili ono středisko řízení. Dále je třeba se věnovat průmyslovým katastrofám. Fond pro humanitární pomoc a další fondy ovšem nejsou dostatečné. Uh, eh, paní předsedkyně, eh, paní komisařko, mechanismus civilní ochrany znamená eh, také peníze. Evropská unie ale nemá peníze. Ty peníze, které jsou v EU, ty patří členským státům. Odebírání peněz od členských států a pak je zase vracení těm státům, to znamená vlastně odebírat jednou rukou a druhou to vracet zpět. Eh, znamená to vlastně v době, kdy vaše popularita se snižuje, snaha vlastně získat si přízeň evropských občanů v, právě v takové situaci, kdy dochází k požárům, eh, zemětřesením, záplavám a dalším eh, přírodním katastrofám, kdy jsou lidé velice, eh, velice ohroženi a velice také znejistěni. 60 milionů liber bylo věnováno v podobě helikopter, v podobě dalších nástrojů pomoci. To ukazuje, že my z Velké Británie již poskytujeme podporu, když dojde k nějakým přírodním katastrofám. Nepotřebujeme k tomu evropské fondy, které vy pak využíváte jako propagandu. Děkuji. Děkuji vám. Pan Stojanov tady není, aspoň ho nevidím. A dávám tedy slovo panu Šnelhartovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Přírodní katastrofy vždy existovaly a v budoucnosti existovat budou. V mém volebním ofersku došlo vz, létě k té nejhorší záplavě, jakou si vůbec můžeme představit. Proto je podle mě důležité, aby zde fungovala evropská solida a fungovala v různých formách. Myslím si, že revize stávajících pravidel je dobrá šance vnést do této oblasti více efektivnosti, neboť právě zde a to procházel vývoj posledních věcících, máme ještě potřebu, máme co vylepšovat. Proto velmi podporujeme, že bude vytvořeno Evropské středisko pro nouzové situace, pro, pro reakci na ně, protože zde máme skutečně ještě nedostatečnou spolupráci regionu a je to věc, kterou je nutně třeba zlepšit. My jsme to viděli v rámci té E, katastrofy těch záplav, když na horním toku řeky jsou využity veškeré možnosti pro ochranu, pokud by byly tedy využity, tak na dolním toku řeky té škody budou mnohem nižší. Takže to je něco, co jasně ukazuje evropskou předanou hodnotu. Dále, e, co se týče prevence, na přírodních katastrof to je také dobrý přístup. Ale dámy a pánové, já tady musím ještě zmínit jeden nedostatek. Eh, jak dlouho vlastně trvalo, než po katastrofě občané získali skutečně ty peneční prostředky. To byla příliš dlouhá doba. A když nyní vidím, jak mé podniky trpí tím, že pouze ještě nedostali schválení od komise v tom smyslu, aby mohli využít ty peněžní prostředky, tak si myslím, že zde musíme skutečně jednat mnohem rychleji a mnohem efektivněji, abychom měli lepší koordinaci, abychom tak naše podniky vlastně jaksi nedoháněli k bankrotu pouze z důvodů byrokratických. Děkuji a nyní pan Sarbu. Paní Sarbu. Děkuji vám. Nedávný hurikán, který zdevastoval Filipíny, ukazuje, jak eh, přibývá eh, živelných pohrom. Extrémní klimatické podmínky do budoucna mohou znamenat eh, další ničivé katastrofy. Sice víme, že častost a intenzita katastrof se zvýší, nelze předpovědět, kdy k ním dojde a proto je důležité se na takovéto naléhavé situace připravit, abychom mohli rychle a efektivně reagovat. Mechanismus civilní ochrany by nám právě v tom měl pomoci. Dohoda dojednaná s radou podstatně zlepší současný mechanismus bude znamenat lepší hodnocení rizik, lepší osvětu ve veřejnosti a také zvýšenou operativnost. Nejedná se o nějakou povrchovou změnu, ale skutečně o zásadní změnu opírající se o evropskou solidaritu a to určitě přispěje k záchraně lidských životů. Děkuji. Paní kolegyně, je tady na vás modrá karta od kolegy Natela, který má otázku. Přijímáte ji? Prosím, pane Natele. Tak nyní paní Borzan. Předsedající, přírodní druhé katastrofy nepoznají državné granice. Děkuji. Přírodní katastrofy a katastrofy dalšího typu neznají hranice jednotlivých států a proto eh, se před těmito katastrofami musíme chránit společně. Bohužel v minulých letech se zvýšila četnost přírodních katastrof a prostředky na ochranu se snížily na 380 milionů eur. Chorvatsko, země, ze které pocházím, je zemí, která na základě své zeměpisné polohy eh, trpí eh, záplavami ve eh, zimě a v létě trpí požáry. Naše pomocné služby jsou dostatečně vyškoleny a jsou schopny zasahovat za téměř všech okolností a mohou také pomoci jiným zemím. V rámci požárů, eh, například v jiných zemích, jako je Izrael, Portugalsko, Řecko, eh, Bosna a Hercegovina a Černá hora, zde všude pomáhali naši hasiči. Eh, já mám tedy výhrady vůči seškrtání prostředků pro ochranu před katastrofami. Navzdory těmto výhradám podporuji tento návrh, protože můžeme pomoci našim sousedům. Děkuji, pan Natal bych chtěl vložit otázku. Ne. Takže paní Spolková má slovo. Mimořádné události. Mimořádné události v dnešní době nejsou vůbec výjimečné. Eh, prakticky každý den jsme svědky, jak dopadají na život mnoha lidí. Podporuji tuto zprávu, protože si myslím, že je dobrá a svým obsahem může výrazně pomoci zvýšit bezpečnost všech občanů Evropské unie v krizových situacích, eh, protože ne jen štěstí, ale právě připravenost mohou zachránit životy tisíců lidí. Jsem ráda, že se spojuje mechanismus eh, v civilní ochrany s finančním nástrojem a že dochází také ke zjednodušení eh, postupů pro spuštění mechanismu. Velice často vidíme, že schopnost pomoci občanům postihnutým katastrofy přesahuje možnosti dané krajiny. Já bych byla ráda, kdyby tady došlo k flexibilnějšímu propojení mechanismu civilní ochrany s Fondem Solidarity EU. Od od mechanismu očekávám, že v oblasti civilní ochrany se postupně bude zlepšovat účinnost systému prevence a připravenosti na všechny druhy katastrof, nejen v rámci EU, ale také mimo ní. Děkuji. Thank you very much. I would like now... Děkuji vám. A nyní, než přejdeme k postupu Catch the Eye, dávám slovo kolegovi Vlasákovi

Děkuji vám, pane Vlasáku. A nyní přejdeme k postupu Catch the Eye. Dva kolegové žádali o slovo. Nejdříve dávám slovo e, paní, panu Matulovi. E, děkuji, paní předsedkyně, e, paní komisařko, myslím, že zapojení regionálních a místních orgánů je velice důležité pro eh, takové eh, krizové eh, operace civilní ochrany. Přeshraniční oblasti musí také zintenzivnit svou spolupráci na společných akcích v urgentních situacích, naléhavých situacích ve všech členských zemích v rámci použití nového mechanismu bude možné rychle zjistit potřeby a rychle s nimi také seznámit, když dojde k takové přírodní katastrofě. Zvýšení účinnosti a prevence jsou tady velmi důležité Tak je možné zlepšit dostupnost pomoci, zejména ve velmi vzdálených oblastech postupy zásahu přímo na místě eh, ze strany skupin dobrovolníků dokazují rychlou schopnost reakce v oblasti civilní ochrany koordinace eh, týmů eh, dobrovolníků, jejich spojení s, od, s profesními týmy, to všechno je velice důležité. Děkuji za práci zpravodajky. Děkuji a nyní pan Ferreira. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, paní komisářko. My tady se snažíme rychle, rychle udělat středu a tady jsme ale všem zapomněli na základy toho domu. E, prevence má zásadní důležitost e, v rámci ochraně před katastrofami. Evropská komise to uznává ve svém návrhu. Dokonce zmiňuje usnesení Evropského parlamentu z září 2002. Já jsem byl zpravodaj a tam šlo o um, evropskému přístupu k prevenci a ochraně proti katastrofám. Ovšem, e, není možné Eh, nebyly tady zohledněny naše um, doporučení, není tady odpovídající financování prevence katastrof. Eh, máme tady rizikové situace, to se týče například požáru, ochrana pobřeží, ochrana vodních zdrojů, ochrana obývaných oblastí, ochrana zranitelných oblastí, mám různé typy katastrof a tak dále. Vše toto je vlastně nedodělané. Je třeba ještě vytvořit. Co se tě prevence? Teď čekáme na revizi nařízení o fondu Solidarity, která by umožnila mnohem flexibilnější a včasnější uvolnění prostředků. Děkuji a nyní má slovo paní komisařka Georgieva. Děkuji vám. Děkuji velice za všechny příspěvky, které zazněly. Dovolte, abych zdůraznila čtyři body. Za prvé, u tohoto právního předpisu vycházíme z vůle našich občanů. To musíme zdůraznit. Devět desetin nebo 90 našich občanů říkají, že chtějí, aby došlo ke spolupráci, když se čelí tak velkým hrozbám ohrožující eh, jak životy lidí, tak majetek občanů. Za druhé, my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 posouváme solidaritu dále a právě tím směrem, kde to je smysluplné, kdy můžeme udělat více pro naše lidi. 90% katastrof eh, jsou přeshraniční, proto také eh, solidarita tady musí dobře fungovat eh, takové katastrofy, které zasáhnou třetí země, tam solidarita je velice důležitá. Zemře méně lidí, dojde k menším škodám. Eh, také zdůrazňujeme solidaritu v kapacitě civilní ochrany samotné, protože naše eh, týmy nyní spolupracují, eh, když jsou společně rozmístěny, jsou mnohem efektivnější. A ještě chci zdůraznit, že tady je také Eh, otázka využití Fondu Solidarity, protože spolupracujeme proto, abychom dokázali, že Fond Solidarity i mechanismus civilní ochrany mohou být efektivně použity zjednodušeným postupem eh, pro použití Fondu Solidarity. Za třetí, Otázka respektování subsidiarity. My jsme vypracovali tento návrh tak, aby šel ze zdola nahoru, nikoli ze zhora dolů. A já jsem velice vděčna všem těm, kdo tuto věc jasně uznali, kdo zdůraznili, že jsme společně s parlamentem i členskými státy tedy odvedli dobrou práci. A v neposlední řadě čtvrtý bod je to otázka účinnosti nákladů. Je to otázka Eh, vytvoření společného postupu pro předcházení katastrof. To potřebujeme do budoucna. To bude nezbytné z hlediska klimatických změn, kdy budou častější takové katastrofy. Jedno euro investované do prevence zachrání sedm eur z nápravy škod a také účinnost nákladů díky kolektivní reakci celek je větší eh, než suma jednotlivých částí. Dovolte, abych na závěr řekla, že se velice těšíme na spolupráci s Evropským parlamentem při eh, provádění těchto předpisů eh, a to pro zlepšení života našich občanů. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko Georgieva, a nyní dávám slovo zpravodajce Elizabeth Gardini. Děkuji. Ještě jednou mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům, kolegům, děkuji paní komisařce. Dnes hovoříme o něčem skutečně důležitém, o solidaritě, o evropském duchu. Hovoříme o občanech, kteří již nyní žádají více Evropy. A já opakuji to, něco takového se Evropě, v Evropě příliš často nestává. V mé zemi, já tady e, mám před očima Benátky. Včera začalo v Benátkách e, čtyřdenní evropské cvičení s různými týmy z Rakouska, z Maďarska, z Itálie, ze Spojeného království. Je to tedy mechanismus, který již funguje již máme, eh, jsme dosáhli své zdravosti, naschromáždili jsme zkušenosti, ty peněžní prostředky nejsou až tak důležité. Není to příliš mnoho. Ehm, samozřejmě kapitola prevence by unesla miliardy, to jistě ano, ale prevence je vždy levnější než eh, zásah po katastrofě. V minulých týdnech jsme slavili mm, ve Friuli výročí dobrovolné ochrany před katastrofami. To je něco, co zná každý z nás. A já vám garantuji, kdybyste tam bývali byli, pochopili jste, o čem tady vlastně nyní hovoříme. Hovoříme o společenství, které tehdy 40 let poté, po tom zemětřesení se setkalo. Byly tam velké emoce, je to regio, kde máme pouze 1,2 milionu občanů, ale ti dobrovolníci, my jsme si to vypočítali během posledních deseti let, odvedli práci, která, kterou lze vyčíslit na 200 milionů eur. My jsme to takto vypočítali to je přesně ten smysl ochrany před katastrofami. Je to ten pocit solidarity, příslušnosti k nějakému společenství. Eh, znamená to rovněž, že je možné hledět do budoucnosti, že okolo území se vytvoří nějaké společenství, které je možné schopno odalávat, potýkat se s katastrofami. To je skutečný smysl, který může mít Evropská unie. Za to vám děkuji my, myslím si, že pomocí dnešního hlasování zdá se, že je to malá věc, ale dnes budeme hlasovat o důležitém kroku. Je to den, kdy musíme myslet na budoucnost. Děkuji rovněž paní komisařce za to, za práci, kterou vedla, za její velkou angažovanost. Děkuji, Děkuji vám. Dámy a pánové. Promiňte, rozprava je ukončena, hlasování proběhne zítra v 11.30. A tím eh, do 11.30 zasedání přerušuji. Děkuji.